všem, kteří vystoupili v této rozpravě, panu komisaři. Končíme tuto rozpravu, hlasovat budeme zítra v poledne. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem dnešním programu a to je zpráva paní Eseja o technických požadavcích pro úhrady a inkasa v eurech. Nejprve dáme slovo paní Wortman Kolové. Máte slovo. Ano, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. To jste asi neočekával, ovšem bohu. Bohužel je zde problém v šipolském, na šipolském letišti, a, což znamená to, že paní Esaja bohužel nemůže být dneska s námi. Uh, Došlo tam k určité bom, hrozbě bombového útoku na tomto letišti, ovšem paní kolegyně je, mě požádala, abych vystoupila, aby řekla, že je nesmírně, rád, nesmírně potěšená výsledkem trialogu i dohodě, kterou jsme dosáhli mezi jednotlivými instituty. Ráda by poděkovala paní spol s um, předsedkyní Ekonu, stínovým zpravodajům panu, panu eh, komisáři Barnierovi, všem, kteří předložili pozměňovací návrhy a přispěli k této úžasné zprávě a samozřejmě sekretariátu výboru Ekon, který umožnil práci na tomto tématu. Dokončení eh, SEPA je, představuje velikou důležitost pro evropský interní trh a mm, má, představuje to ohromné výhody pro naše občany od února 2014 v této eurooblasti budou um, elektronické platby tak jednoduché jako platby hotovosti. A tím z toho budou uh, těžit občané i podniky. Ovšem důležité je, že z jednoho bankovního účtu budete schopni platit v celé Evropě a že všichni budou mít tuto příležitost. Všechny eh, tyto přeshraniční platby, úhrady, inkasa budou prováděny stejným způsobem, jako kdyby to byly domácí platby. V SEPA budeme potřebovat pouze jeden bankovní účet v celé eurooblasti a budeme využívat um, mezinárodní bankovní čísla, IBAN například, to sebou nese mnoho výhod pouze tento jediný bankový účet vám bude stačit v celé eurooblasti a pokud pracuje daná osoba v zahraničí, nebude potřebovat zavádět a založit si nový účet v této zemi. Plat prostě bude přicházet na, je, na účet této osoby v její domovské zemi. A SEPA zároveň umožní využívat stejnou debitní kartu kdekoliv v Evropě zóně, čili když budete na prázdninách, na dovolené, jenom navštívíte jinou zemi eurozóny, tak budete moci využívat všech těchto výhod. SEPA, mm, to je dobrá zpráva i pokud jde o euro, pokud jde o EU, protože to otevře národní trhy pro konkurenci, pro hospodářskou soutěž, tento sektor bude efektivnější. Na základě studie dopadu, e, kterou zadala Evropská komise, to přinese 123 miliard eur v šestiletém období ehm, a tyto výhody budou ještě vyšší, protože SEPA bude vytvářet pozitivní podmínky pro inovace, bude kombinovat platby automatickým způsobem ehm, v rámci účetnictví jednotlivých, ehm, s účetnictvím jednotlivých zemí. Toto již platí ve Finsku, jiných zemí, v Nízozemí například kde již v, této, v tomto brzkém období začaly s implementací systému SEPA. Jednoduché platby mm, v podstatě zjednoduší i nakupování po internetu v celé EU. Spotřebitele bude mít skutečné možnosti srovnávání cen, získání nejlepších cen. Když si koupíte mm, mm, e, e, počítač nejlevnější, který se nabízí na internetu, tak v podstatě můžete ušetřit stovky eur. Právě proto je toto zásadní pro kvalitní fungování, se pak důležitá pro kvalitní fungování vnitřního trhu. Bohužel pokrok v oblasti se minulosti byl pomalý a toto nařízení přichází s jasným konečným termínem pro přechodné období. Evropský parlament chce vyjednat jeden konečný termín pro jedna k um, úhrady a i inkasa v rámci SEPA měl by to být 1. únor 2014. Ty členské země, které nepoužívají euro, pro ně to bude 30. říjen 2016 budou moci jednočným způsobem provádět informační kampaň, adaptovat se změnám právě díky těmto eh, konečným termínům. Evropský parlament dosáhl i eh, kvalitní ochrany spotřebitele. Spotřebitel může Mm, bankám zadat určité, eh, určité stropy pro inkasa a zároveň ehm, eh, stanovit eh, určité konkrétní seznamy pláců. Nebudou muset používat BIC kód pro domácí platby po těchto konečných termínech. Dokonce BIC nebude muset být používán v přeshraničním systému. Jsou zde některé výjimky, které umožňují mm, toto dvouleté přechodné období po konečném termínu. Například některé členské státy budou moci umožnit podnikům, které využívají bečové soubory ehm, dvouleté období, ve kterém nebudou moci využívat standardní eh, tvar ehm, eh, vytváření zpráv v XML, Mm, zároveň budou moci využívat, řekněme, staré číslo účtu eh, a ne IBAN číslo ještě po dobu dvouletého období. Směrnice v oblasti eh, pladeb bude revidována v letošním roce, rovněž to bude mm, určitým příspěvkem k finalizování tohoto celkého, celkového systému a zajistí to fungování tohoto systému. Za paní zpravodajku bych ráda zdůraznila na závěr to, že nás to těší pro naše podniky i pro naše občany, eh, protože v rámci celé oblasti SEPA přeshraniční eh, úhrady i inkasa budou prováděny přesně tím stejným způsobem, jako kdyby šlo o domácí platby. Konečně se nám povede dosáhnout skutečnou jednotnou oblast, evropskou oblast pro platby v eurech. Děkuji. Děkuji a nyní udělíme slovo panu komisaři Barnierovi. Děkuji, paní předsedající. Tak já bych chtěl poděkovat výboru Econ a její předsedkyni paní Bowles a poprosil bych paní Corin Fortman Kol, aby eh, vyřídila mé díky také paní Esaja za mm, její práci, eh, na které se také podílali Sophie Intveld a Barry Padard jako stínový zpravodajové. Platební služby jsou zcela nezbytné pro naše hospodářství. Je třeba, aby ten, to fungovalo dobře. Pokud trh pladeb nebude fungovat optimálně, nebude optimálně fungovat ani vnitřní trh, čímž potlačíme určitý potenciál růstu. To nařízení, o kterém se diskutuje, má uh, urychlit eh, naplnění uh, SEPA, tedy jednotného prostoru pro platby v eurech, tento eh, projekt SEPA vlastně rozvíjí eh, to, aby ty platby eh, v eurech nebyly roztříštěné v jednotlivých zemích, aby ten postup byl v zemích stejný a aby to fungovalo stejně, respektive nahradilo vlastně tu zemské platby. Je to věc, která má pomoci těm, kteří se účastní reálného hospodářství. Díky SEPě přeshraniční platby budou tak jednoduché jako tuzemské platby a přinese to i větší spolehlivost a jistotu pro evropské občany a podniky. Ti všichni budou moci těžit eh, z zvýšené konkurence v této oblasti a následně i tedy ze snížených, snížených nákladů na platby. Také by to mělo podpořit inovaci a eh, zase dát další konkrétní rozměr vnitřnímu trhu. Eh, u kompromisu bych chtěl přivítat pokrok oproti původnímu návrhu komise. To ukazuje, že skutečně ta naše spolupráce je velice užitečná, jak o tom hovořila paní Wortmann Kohl, zejména v rámci trialogů a já jsem velice potěšen tím, že řada textů, textů komise je zlepšena, zpřesněna díky práci tohoto parlamentu. Zpráva výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, tak jak ji připravila paní Esaja, eh, do značné míry eh, také zlepšila náš návrh. Ten text je více nakloněn spotřebiteli. Uvedu jen dva příklady. Za prvé, už tam tedy nebo plánuje se, že od roku 2014 se postupně přestane používat BIC, to znamená, že to zase bude jeden údaj míň, eh, o jeden údaj míň mm, mezi těmi, které musí eh, používat spotřebitele. A za druhé je to zrušení eh, pladeb nebo poplatků za přeshraniční platby od okamžiku, kdy nařízení vstoupí v platnost. Komisi mrzí, že už tam nejsou ta dvě různá data e, přechodu pro úhrady a inkasa, protože my si myslíme, že by to asi urychlilo celý ten přechod a odměnilo ty státy, které jsou nejvíce vepředu. Teď tady bude tedy jediná lhůta, což by ale zase mělo vlastně usnadnit přechod na SEPA a používání nových čísel účtu IBAN. Komise tedy celkově je spokojená s tím, s tou současnou podobou kompromisu. Jsme připraveni diskutovat o řízení SEPA od konce roku 2012 a také diskutovat o otázkách práva spotřebitelů na e, vlastně bezpodmínečné vrácení poplatků v rámci revidované směrnice o platebních službách. To jsou e, body, k nímž tedy komise vydala takové principiální prohlášení, plus tam bylo ještě třetí prohlášení týkajících se delegovaných aktů. Tato tři prohlášení jsou uvedena v příloze k usnesení a myslím, že doslovně odrážejí dosažený kompromis. Na závěr, paní předsedající, Chci říci, že díky tomuto nařízení trh s platbami získá potřebný právní rámec, tím vznikne skutečně integrovaný trh pro platby v eurech v Unii a evropští občané a evropské podniky budou mít k dispozici trh, kde platby budou po celé Unii probíhat stejně rychle a efektivně jako v rámci jediného státu. A já jsem si jist, že díky zvýšené konkurenci to bude i za nižší náklady. To je zase další příklad konkrétního pokroku na vnitřním trhu ve prospěch spotřebitelů i podniků. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme, pane komisaři. A nyní dávám slovo paní Evelyn Gebhartové za výbor IMCO. Děkuji vám, paní předsedající. Výbor pro vnitřní trh ochranu spotřebitelů se dopodrobna zabýval otázkou SEPA, protože tady skutečně jde ve velké míře o ochranu spotřebitelů. A já musím říct, že jsem velice spokojená s nalezeným kompromisem, protože některá z témat z našeho výboru se projevila v tomto dokumentu. A to je velice dobře, že můžeme říci spotřebitelům, že na ně myslíme v rámci společného trhu. Nevždy totiž mají tento dojem. V platebním styku máme v Evropě stále ještě hranice a je třeba je nyní odbourat tak, aby nestály v cestě evropské mobilitě. A já velice vítám, že se prosadilo to, že v oblasti evropského platebního styku do budoucna všechny podniky a všichni spotřebitelé budou moci své transakce provádět prostřednictvím konta zvoleného v kterékoliv členské zemi. A to je důležité nejenom pro podniky, ale třeba také pro mobilní spotřebitele nebo pro lidi na dovolené a tak dále. Já myslím, že je velice dobře, že jsme se postarali o to, aby přechod na tento systém byl k jednotnému termínu. Nebylo by totiž dobré, kdyby spotřebitelé museli současně v nejistotě využívat dva různé systémy. My potřebujeme přehlednost a právní jistotu a toho jsme dosáhli. A ještě třetí bod bych tady chtěla zmínit. Informování občanů. I toto je velice důležité. Mnozí mají strach tady z nového čísla SEPA nebo z nového IBANu, pak se jim to stává příliš dlouhé. Ale když jim jasně řekneme, z čeho je to složené, jak k tomu dojdou, tak to zase není tak strašně komplikované. Takže určitě je důležité mít tady informační kampaň. Děkuji vám, paní Gebhardt. A nyní promluví zástupce jednotlivých eh, politických skupin za EPP pan Gay Mitchell by měl říct slovo, ale zdá se, že ho tady nemáme. Takže mm, dám slovo panu Ivary eh, Padarovi za socialisty a demokraty. Kolegové, Dovolte, abych poděkoval naší zpravodajce paní Esaje za její mistrovské a odhodlané dílo. Je to nádherný příklad toho, jak komunitní metoda, metoda unijní vede k progresivním výsledkům. Společná platební oblast byla skutečně Eh, jaksi toužebně vyhlížela společná pravidla. Eh, chaos eh, různých principů a tarifů v různých členských zemích byla ke škodě spotřebitelů a občanů, ale my teď dospíváme k použitelnému kompromisu. Samozřejmě, že každá změna má svou cenu a je třeba si na ní zvyknout za socialistickou skupinu mohu říci, že jsme eh, vycházeli z potřeby společných evropských pravidel. Současně ovšem jsme zdůrazňovali potřebu chránit spotřebitele a osvědčené lokální praktiky. Důležité je, že nyní tady máme jednotný termín zavedení, ale také bych chtěl zdůraznit další řešení, na kterým se nakonec hodli tak eh, jsou to ceny. I když eh, se zvyšuje konkurence a ceny by se měly snižovat, my bychom skutečně žádali komisi, aby bezprostředně po vstupu tohoto nařízení v platnost eh, byla zvláště ostražitá. Řezení, řízení SEPy to dosud bylo v rukou bank ale nařízení nyní zdůrazňuje důležitost toho, aby do těchto procesů řídících a dozorových eh, byli zapojeni další aktéři. Za třetí, my už eh, od 1. února 2014 v domácích eh, platbách a v totéž bude platit od roku 16 ve mezinárodních platbách. Eh, také budeme mít eh, jasně zavedené požadavky na IBAN, také budou jasná další pravidla, která nám ušetří spoustu zmatky a za šesté pro domácí platby je zavedena přechodné období. Eh, SEPA je vynikající příklad toho, jak může evropské nařízení prospět všem. Klienti za 6 let ušetří kolem 130 miliard eur a to skutečně už stojí za to. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní paní Sophie Indveld za Liber. Nejprve dovolte, abych poděkovala zpravodajce, která je na šipolském letišti, bohužel, ale která odvedla opravdu úžasnou práci. Nebudu hovořit o podrobnostech tohoto návrhu, o těch již se hovořilo předřečníky i e, zástupkyně zpravodajky hovořila o výhodách SEPy. Ráda bych se zaměřila na celkový proces, protože když se podíváme na ty výhody, které očekáváme ze systému SEPA, tak je nepochopitelné, proč nám bude trvat tak dlouho tato přechodná období, proč se máme tolik výjimek, podstatě se nacházíme v, v ekonomické krizi a prostě musíme zajistit dokončení společného trhu a když zde vidím takové záležitosti, jako jsou úhrady a inkasa v rámci SEPA, jak dlouho nám to trvá, jak obtížné to je, tak skutečně mám veliké obavy, protože milí kolegové, kolegyně, já chápu, že lidé se budou muset, si budou muset zvykat na nový systém, ovšem když eh, se podíváme na to, co požadujeme od našich řeckých spoluobčanů, když se podíváme na změny díky arabskému jaru, tak se hm, skutečně si myslíte, že změna z 12 na 18 číslic v, eh, v bankovních číslech eh, Evropské unie je naším největším problémem. Nemusíme se změnit, musíme prostě dokončit vnitřní trh, musíme posílit naše hospodářské postavení ve světě platby, úhrady, to je právě to, co umožňuje, zjednodušuje eh, eh, vnitřní, především pokud je o eh, elektronické obchodování. Proto skutečně doufám, že jsou se státy splnit lhuty, které jsou opravdu velice štědré. Hovorí, hovoříme zde o nových platebních metodách, o, za chviličku já doufám, že, že ten proces prostě bude mnohem rychlejší než do posud. Děkujeme, říká paní předsedající, paní Intveld. A nyní pan Sven Gigold za zelené. Paní předsedající, drazí kolegové, kolegyně, především vám děkuji za vynikající spolupráci a to také vám, pane Barniere. Kontext této zprávy je vlastně to, že Evropa potřebuje jako doplněk společného trhu také společný platební prostor vidíme, jak dlouho to trvá, když místo toho, abychom spolu vytvářeli evropské standardy, je tady někteří blokují. A řekla to správně paní Intveld, mohlo toto být už dávno a doufám, že v budoucnosti budeme dosahovat eh, toho rychleji pro naše občany a také pro malé a střední podniky. Nyní, eh, co bude s právem na vracení, eh, vrácení dluhopisů. Já my jsme tedy chtěli eh, mít eh, jasné řešení, nyní na tom bude dále kopis, pracovat komise, ale zdá se, že toto zůstane na Eh, úrovni členských zemí, poněvadž třeba v Německu by to znamenalo chaos, eh, který by se týkal milionu vydaných eh, dluhopisů. Navíc my máme nyní elektronický systém dluhopisů a směnek a mm, ten, by, ten je dobrý, ten by se možná mohl i europeizovat. A pokud se týče platebního styku. Eh, já vám děkuji, pane eh, Barniere, že eh, Evropský Repayment Council bude demokratičtější, že tady nebude stanovat normy sám, ale spíše demokraticky. Děkuji vám, těším se na další spolupráci. Děkujeme, pane Gigolde. A nyní pan Huntis Zague. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, vážený pane komisaři, rozprava, dnešní rozprava, jak se mm, není mm, propojená s realitou, nebo alespoň to tak může být interpretováno. Všem možná to říkám, protože mě ovlivnilo to, k čemu došlo včera, rozhodnutí řeckého parlamentu, škrty, mm, recese a to samozřejmě nejsou pouze problémy Řecka. Hovoříme zde o europlatbách, úhradách, inkasu. Krize se, recese se prohlubuje. Úsporná opatření mají dopad na čím dál tím větší části Evropy. A je to ironické, když v podstatě hovoříme o řešení tohoto problému, zatímco eh, občané v Evropě někteří žádná eura ve svých kapsách ani nemají. Čili kdo z toho bude těžit? Se sepy, trhy, finanční systémy, nadnárodní společnosti, ty nás tlačí k tomu, abychom zde měli tuto jednotnou oblast pro platby v eurech. Ovšem já si myslím, že musíme chránit práva našich potřebitelů. Dovolte několik poznámek. Tato změna povede k vyšším nákladům. A my bychom měli zajistit to, aby tyto náklady nenesly na svých bedrech občané, protože většinou tomu tak je, když mm, dochází k nějakým bankovním nákladům a tato zpráva e, to nepokrývá. Prostě musíme zajistit, aby to spotřebitelé neplatili a aby spotřebitelé měli právo na informace. Třetí věc, která je důležitá, rovněž to bude mít dopad na elektronické e, finance. Proto musíme zajistit opatření, která budou reagovat na možné podvody páchané na spotřebitelích. Je dobré, že zde bude jedna lhůta pro zavádění a musíme zajistit, aby nedošlo ani k žádným poplatkům u karet. Děkujeme, říká paní předsedající. Pan kolega by vám eh, chtěl položit modrou kartu otázku. Nejprve poprosíme eh, pana Martina. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, pane Chundesi, já se divím tomu, co jste teď říkal. Je Řecko natolik eh, izolované, izolované, že se tam neprovádí žádné platby do zahraničí? Nebo eh, máte spoustu lidí, kteří dříve jako zahraniční dělníci posílali domů peníze. Eh, vy říkáte o tom, že na tom eh, se nabalí hlavně na banky, ale ne, nevidíte tady výhody v tom, že třeba bude konkurence a znižší poplatky? Απαντώ στο τελευταίο ερώτημα, μάλλον δεν έγινε σωστή κατανόηση. Pokud jde o tu poslední o část vaší otázky, tak jste to asi nepochopil, to, co jsem říkal. Samozřejmě, že banky na tom z toho budou těžit a asi došlo k nějakému neporozumění. Já, ano, pokud jde o zbytek vašeho dotazu, to nepopírám, ovšem podívejme se na to ze správného úhlu. Musíme se prostě podívat na to, co, v tom, co tento konkrétní okamžik sebou nese. Ehm, naše lidé mm, jsou jim škrtány příjmy, musíme vzít v potaz stávající hospodářskou situaci v EU a to jistě nechcete popírat. Přece nejde pouze o Řecko recese, úsporná opatření, to mm, prostě vidíme v platech, mzdách a tak dále. Já prostě chci pouze mm, zlepšit tuto zprávu. Eh, drahý kolego, já bych se vás rád zeptal na jednu věc. Já plně se solidarizuji se řeckými chudými, kteří nyní nesou nejsou eh, náklady této krize. Já hm, tedy jsem spolu za Evropský integrační projekt, ale já nerozumím jedné věci. Vy jste eh, hovořil co si konkrétně o sepě. Já jsem vás nikdy neviděl na schůzi stínových zpravodajů. My jsme měli velmi otevřené debaty, já jsem vás tam nikdy neviděl a mě by zajímalo, proč teď se ptáte k zprávě, když eh, jste měl možnost se, se sám na tom utváření podílet. Pane Hudisi, prosím, máte slovo. Pane Kikold podle mě nepoužil tu správnou terminologii. Ano, možná jsou zde různé důvody, které vedly k tomu, že jsem nebyl zapojen do celého procesu od počátku v rámci poskytnu, nebo neposkytl nějaké stanovisko um, na uh, samotném začátku. Ovšem, já si myslím, o co na plenárce jde, je především to, aby lidé měli možnost vystoupit v dané zprávě a já opravdu nevím, proč bych zde měl být svázané ruce v tomto ohledu. Myslím si, že mé připomínky byly prostě konkrétní, nehrají zde žádné, žádnou hru. Děkujeme. Dalším řečníkem je pan Tarho za EFD. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Yhteinen euromaksu... Děkuji, pane předsedají, paní předsedající. Prostor SEPA je určitě dobrou iniciativou, je to iniciativa, která se získá podporu občanů i podniků. Je to věc velice praktická, kdybychom mohli používat stejné platební údaje pro platby v celé Evropě a také by to posílilo elektronickou fakturaci. Je to velice důležitý základ pro další rozvoj. Nicméně s tím souvisí některé praktické problémy. Některé země eh, v této věci eh, pokročily dál. Eh, u některých zemí naopak s tím jsou problémy, protože zatím neprovedli do svého práva mm, dřívější rozhodnutí a potom by to tedy nevedlo k žádným úsporám. Tento systém působí může způsobit problémy v některých zemích, například ve Finsku. Ve Finsku jsme povinni využívat eh, velice dlouhá eh, čísla účtu. A občané měli mnoho problémů s používáním tohoto nového systému, protože Eh, ty platby tuzemské jsou nyní stejně složité jako platby zahraničí. Je ale třeba vše trochu uspíšit, je třeba jednat. Podle mého názoru by přechodné období mělo být jednotné, jediné a co možná nejkratší. Děkuji vám a nyní má slovo pan Hans Petr Martin za nezařazené. Máte dvě minuty. Je to starý požadavek mnohých, kterým se eh, leco zdá příliš centralistické nebo, nebo byrokratické. Evropu je třeba cítit. Eh, co kdybychom pokročili kousek do evropského jara? Prostě bude teplej, budeme se setkávat, budeme se setkávat pod širým nebem. My třeba máme v Rakousku, Německo a Švýcarsko za přímé, přímé sousedy. Já jsem kdysi v Lindau musel platit dopravní pokutu, pět marek to bylo, a poněvadž jsem odpověděl tedy pozdě, tak to bylo eh, zvýšeno o na dvojnásobek 10 a kvůli, pane Martině, promiňte, že vás eh, přerušuji, ale Máme tady jeden problém s francouzským překladem. Měli jsme problém s francouzským překladem, z tohoto důvodu jsem vás musela přerušit. Eh, možná byste mohl začít ještě jednou. Eh, děkuji vám, tak já začnu, ještě se mi to nestalo. Takže eh, mnozí kritizují eh, byrokratici a centralismus, ale ti mohou vidět, že Evropa je nyní citelnější, že zrůstá a že skutečně eh, se blížíme k evropskému jaru, už se otepluje. Já jsem z pohraničního oblasti s Německem a se Švýcarskem a mám dva zážitky. Jeden byla pokuta, Eh, za, bylo to pět, eh, pět marek tehdy, bylo to 10 kilometrů od mého, eh, mého domova, bylo to spožděné, takže to 10 a kvůli bankovním poplatkům to stálo 70. No, to jsou takové drobnosti, ale eh, lidi to rozčiluje. Ale teď konečně už tady nebudeme mít takovéto příplatky. A druhá věc. Eh, malé a střední podniky eh, Eh, hodně pracují v zahraničí, eh, Rakušané v Německu, v Česku nebo ještě i jinde v Evropě. A eh, Měli jsme tady transakční poplatky za 0,25%, někdy se to dalo trošičku eh, snížit, ale jinde to prostě bylo dražší a museli jsme si vést další konta a komplikovat tím eh, účetnictví a tak dále. Kontrolovat to potom bylo daleko těžší, bylo to neefektivnější, čili eh, je velice dobře, že tady teď máme tuto SEPu samozřejmě už mohla být dávno dříve, ale je to každopádně krok tam, kam se chceme ubírat. To znamená, abychom viděli více, jak funguje s těmi platbami, eh, kudy ty platby tečou a tak dále. Čili já řeknu eh, na závěr to, že já, se, já budu rád, když tímto evropským jarem půjdeme dále. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní jednotliví řečníci. Prvním je pan Gozes, dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, pane komisaři, víte, že si velice cením toho, co děláte. To eh, dnešní téma je velice důležité. Já jsem byl zpravodajem pro eh, směrnici o platebních službách v předchozím volebním období a vím, že ta práce na harmonizaci platebních služeb v Evropě je velice důležitá. Dovolte, abych dnes večer hovořil jenom o jedné takové problematické otázce. E, to jsou ty mm, vícestrané e, poplatky. Já od samého počátku, a už jsem to říkal, když jsme vlastně poprvé hovořili o SEPA v roce 2007, tyto uh, vícestrané poplatky jsou do určité míry legitimní, ale co není legitimní, to je stanovení uh, příliš vysokých částek za tyto poplatky. Proč jsou tyto poplatky legitimní? Platební služba je službou obchodní je třeba, aby banky nebo ty příslušné platební orgány, které vznikly na základě hlavy 2 směrnice, eh, mohli vyvíjet obchodní činnost. A je tedy normální, že za tu obchodní činnost dostanou odměnu. Tato odměna pochopitelně musí být přiměřená rozsahu té poskytnuté služby a z tohoto hlediska ty eh, poplatky po určité období byly stanovovány příliš vysoko. Dnes se ale situace změnila a ta současná situace, ten nový text je trochu paradoxní. Jednak tímto textem se upravuje otázka, eh, o které se diskutovalo před Evropským soudním dvorem. Umožňují se ty mm, poplatky až do roku 2017 na národní úrovni, zakazují se dříve na přeshraniční úrovni, ale tyto poplatky budou nadále fungovat při případě zamítnutí mm, platby. Není to úplně konzistentní. A já mám pocit, že to, co teď děláme, by mělo být příkladem pro další kroky u bankovních karet v dalších předpisech. Myslím si, že je třeba o tom lépe uvažovat a že je třeba, aby e, z toho, že pouze šest zemí vlastně takovéto poplatky má říci, že to, je, že to je neužitečné, protože jinak by skutečně celý ten systém nebyl transparentní i s ohledem třeba na poplatky, které se platí za šekové knížky. Děkuji. Eh, děkuji. A nyní pan Kutas, dvě minuty. Barnier, stimați colegi, Susin propunerea. Milí kolegové, pane komisaři Barně, já podporuji ten návrh vytvořit vnitřní trh platebních služeb v Evropě, což významnou měrou eh, zlepší a usnadní celý systém pro evropské spotřebitele, kteří budou moci využít jedinou metodu plateb eh, a eh, účtu hm, pro účely převodu peněz v EU. Tím se zvýší efektivita přeshraničních plateb a tím se i hm, bude transformovat transformovat eh, ten rozdělený trh v jednotný trh. A jak jste řekl, Evropská komise má za to, že by to mohlo znamenat několik miliard euro eh, v hůtě šesti let. To budou ty velké úspory. A také i podporuji eh, návrh termínu, pokud jde o migraci směrem k obecnému společnému systému, poněvadž Eh, ten přechod nelze eh, dále prodlužovat. Původní strategie, která byla přijata pro eh, převody, říká, že tato migrace by měla proběhnout pružně a proto Zatím to ale nevedlo k kýženým výsledkům, protože poněvadž 15,5 eh, převodů za poslední dva půl roku se dělá přes tento evropský systém platební. Také si myslím, že je nezbytné zajistit i ochranu spotřebitele eh, během celé eh, té doby přechodu a proto navrhuji, abychom měli takový informační osvětový program, abychom donutili bankovní systém, aby k tomu aktivně přispěl. Děkuji, pane Kutas. A pan Stojanov. Въпреки, че България още не е част от еврозоната, има някои сектори на българската економика, в които уговарянето на сделки и плащането вече е... Многократно děkuji, пани председайци. V současné době eh, nám jde o to, abychom zjednodušili eh, platby v eurech. Důležitým sektorem v této oblasti eh, jsou nemovitosti a pronajímání. Ve chvíli, kdy někdo chce učinit převod z bulharské banky do jiné bulharské banky, Někdy může dojít k tomu, že je to vnímáno jako mezinárodní transfer ve chvíli, kdy tam jsou rozdílné měny. A poté dochází a k tomu, že se učitují poplatky na obou stranách. Tím se o 10 zvyšují náklady na takovýto převod. Dokument, o kterém zde hovoříme, doufám, zlepší výrazně situaci, především těch lidí, kteří jsou v členských státech mimo eurozónu. Je zde ale ještě další věc. Bez ohledu na všechno, co zde zaznělo o poplatcích a tak dále, Návrh, který máme před sebou v tomto nařízení, ukazuje, že díky právním nástrojům můžeme regulovat poplatky. Myslím si, že to je ten správným směrem, směr, kterým se chceme vydat. Mnohokrát děkuji od Marka Ras. Paní předsedkyně, společný vnitřní trh si vyžaduje společnou měnu. A společná měna potřebuje platební, odpovídající platební styk to, abychom dosáhli takovýchto cílů, bývá někdy problematické. A někteří se kvůli tomu eh, hádají. Rada eh, a Evropský parlament například 1. února 2014 by mělo být eh, konečné datum pro zavedení jednotného platebního systému v eurozóně a 30.10.2016 to by mělo být datum uvnitř Evropské unii mimo eurozónu. Ale mohlo by to být i rychlejší. Nicméně, v současné době každý podnikatel eh, nemusí mít nutně vlastní konto v každém členském státě, kde eh, má činnost lidé mohou pracovat v jiném členském státě, ale mohou si nechat posílat peníze na konto ve svém členském státě původu. Tím mohou ušetřit miliardy eur, protože tak nedochází k účtování poplatků bank. Myslím si, že tímto návrhem děláme hodně pro spotřebitele a také pro zvýšenou přidanou hodnotu společenství. My všichni eh, jsme, nebo já a vy jsme zodpovědní za eh, komunikaci a já si myslím, že zde máme před sebou dobrý příklad činnosti Evropské unie. Můžeme ukázat, co Evropská unie pro občany dělá. A v podstatě jsme eh, tímto zachránili elektronický systém INCAS. Podařilo se nám ho zachovat a já se domnívám, že eh, ne eh, všechna zmocnění, tak eh, musí být změněna. Mnohokrát, myslím, že je to dobrý krok ku předu. Mnohokrát děkuji, pane Karasi. Nyní Monika Flašíková-Beňová. Ďakujem veľmi pekne. Děkuji vám velmi eh, mnoho, paní předsedkyně. Milé kolegyně, milí kolegové, vytvoření integrovaného trhu s elektronickými platbami bez vnitrostátních a přeshraničních plateb, to je nejdůležitější prvek eh, pro fungování vnitřního trhu. Komise mohla přijít s návrhem dříve, ale jsme rádi, že to máme. Jednotná oblast plateb v eurech, eh, na to je zapotřebí mít společné platební nástroje v rámci Evropské unie. Tím by se současné vnitrostátní systémy nahradily. Systém SEPA má nabízet občanům Evropské unie bezpečné, lehce použitelné a spolehlivé platební služby v eurech s konkurenceschopnými cenami. Dá se očekávat, že vznikne prostor pro vznik příznivých podmínek v hospodářské soutěže v oblasti platebních služeb a je to zapotřeba pro implementaci a inovaci všech systémů souvisejícími s platbami. V důsledku zvýšené provozní efektivity je to důležité současně vzniknou tlaky na snižování cen a to by mělo mít významný vliv eh, zejména v těch členských státech, kde jsou platby ve srovnání s jinými zeměmi relativně drahé. Eh, systém SEPA je důležitý z ekonomického, monetárního, ale také z politického hlediska. Je plně v souladě s, eh, se, se strategií Evropa 2020 a jejím cílem je inteligentnější ekonomika. Z tohoto hlediska se to jeví jako důležité, abychom dosáhli rychlého a plynulého přechodu na SEPA. Tento systém je dobrým příkladem společného přístupu v EU a je také přínosem pro naše občany. Děkuji. Děkuji, paní Beňová. A jako poslední řečník máme nyní pana Melcera. Technický pokrok a jednotný e, evropský platební prostor mají samozřejmě výhody. E, máme lepší plánování likvidity díky systému SEPA, ať už je to zatížení e, účtu platbami nebo jiné systémy. Ovšem e, odpadnou například e, různé systémy, anebo nebudeme mít debitní karty pouze na vyzvedávání peněz v bankovních automatech, ale také při používání plateb. Systémy mají výhody, ale jsou také komplikované a velice často nejsou běžné každému občanovi. E, zasadníme se také o to, aby staré inkasní platby byly platné. Ovšem, Eh, počítačová kriminalita rozrůstá. Máme zde různé nabídky a eh, vše je také podrobováno eh, útokům hackerů. Samozřejmě jsou zde také phishingy a podle mého názoru je proto velice důležité, abychom zde měli zachováno právo odvolání platby. Právě pro posílení evropského prostoru plateb eh, se eh, je důležité, abychom se vyhli levným systémům. Pro kreditní kranty, karty eh, to zrovna neslouží zákazníkům, ovšem také různé banky by měly opravovat své chybné systémy, které mají. Děkuji. Nyní máme Catch the Eye. Nejdříve máme Silvestres. Eh, eh, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Eh, zde to, co děláme, to je důležitý krok vpřed, protože jedno, systém jednotných plateb v eurozóně mm, k 1. únoru 2014 je, datum, to je důležitá společná cesta a nyní procházíme důležitou etapou pro společnou měnu. Já chci připomenout to, že to bude znamenat velkou výhodu a to miliardové úspory ve srovnání se stávajícími výdaji a bude to i velká výhoda pro spotřebitele, takže eh, eh, mm, ten systém společných plateb, eh, to je krok, který podporujeme, protože to je cesta komunitární metody. To je to, co podporuje můj parlament i moje země.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 Eh, eh, SEPA, společný eh, evropský prostor pro platby, to je důležité pro fungování jednotného trhu. SEPA je platformou pro realizaci evropského systému elektronických faktur. Elektronická fakturace i podpoří migraci finančních nástrojů směrem do prostoru SEPA a proto ale je třeba eh, i mít eh, normy pro elektronickou fakturaci a to musí být eh, v souladu s ISO 2022. A mm, je to tedy tento standard, tato norma se musí používat pro všechny finanční služby pro SEPu a SEPA a elektronická fakturace by se měly integrovat do eh, systému eh, eh, veřejných institucí, které provádí platební transakce a já bych ráda o tom měla více informací. Děkuji, paní Baseskum. Děkuji. Ehm, pro dobré fungování jednotného trhu Evropa potřebuje nový e, efektivní způsob plateb. E, na národní úrovni nelze dostatečně zajistit rychlý e, přechod směrem ke společnému platebnímu prostoru v Evropě. SEPA to je důležitá platforma pro vytvoření trhu se platebními službami. SEPA má snižovat náklady a i e, zajistit významné úspory. Například možné výhody, výnosy ze systému SEPA by mohly představovat 300 miliard euro e, v období 6 let. Je třeba tedy si stanovit nějaký konečný společný termín mm, pro e, harmonizaci těchto převodů a inkas v Evropě. Zároveň je třeba i, i upravit, regulovat ty provize Eh, na eh, eh, tyto operace. Je třeba i <clears throat> aktivněji propagovat SEPu. Děkuji. Děkuji, pan Paška. Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, fungování vnitřního trhu EU bez odbourání hranic v bankovním odvětví, to by bylo problematické. Proto snaha o vytvoření jednotného evropského systému transakcí, tím, že se přejde z národních standardů na mezinárodní, to je pochopitelná změna, která zjednoduší našim občanům a podnikům přeshraniční platební styk v rámci EU. To, že od roku 2014 občané eurozóny a od ehm, října 2016 budou moci občané realizovat eh, platební příkazy a inkasa eh, v rámci EU, stejně jako na národní úrovni, to je, myslím, přirozený projev integrace a budování společného trhu. Eh, naši občané i podnikatelé to jistě uvítají. Proto doufám, že aplikace navrhovaných změn tvořit nový jednotný platební systém v EU, eh, nenarazí na administrativní či ekonomické překážky, které by mohly zavedení tohoto nového systému zkomplikovat. Děkuji za pozornost. Mnohokrát děkuji. Pan Bukovič, prosím. Nedela, ja. Hvala lepa, gospa predsedujoča Eh, Mnohokrát děkuji, paní předsedající. Pane komisaři, vážení kolegové, chtěla bych poděkovat zpravodajce za vynikající eh, práci, kterou odvedla a také za to, že se snažila návrh zjednodušit. Mělo by dojít ke zjednodušení plateb v rámci SEPy. 23 milionů malých a středních podniků určitě bude potěšeno tím, že budou moci ušetřit peníze na bankovních převodech. To by mohlo přispět také k hospodářskému růstu. Nicméně potřebujeme dobrou informační platformu dostupnou pro všechny a potřebujeme také spolehlivost. A prošli jsme dobou selhání bankovního systému Ukázalo se také, že mnoho lidí protestovalo proti dohodě akta a to samozřejmě ukázalo, že může dojít k problémům a tak bychom měli být opatrní v této oblasti. Děkuji v rámci Catch the Eye, pan Jimke. Aha, czyli że ja. E, e, otóż bardzo chciałem podziękować. E, ja mam. Eh, předpokládám, že jsem na řadě já. Eh, mnohokrát děkuji. Pane komisaři, měl bych na vás otázku. Myslím, že tato věc je celkem jasná. A pro země, které již mají euro. Ale v Evropské unii máme také další země, které by chtěly mít euro jako svoji měnu. A máme zde také země, které dlouhodobě říkají, že si podrží svoji národní měnu. A z toho vyplývá má otázka, pane komisaři. Můžeme si být jistí tím, že eh, ta úprava, která bude pokrývat celou EU do roku 2000, od roku 2016, bude to pokrývat také Velkou Británii. Víme, že britský bankovní systém je nesmírně důležitý pro celou Evropu. Mnohokrát děkuji a nyní pan komisař Barnier má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím konkrétně zodpovědět na jednotlivé otázky a připomínky. Za prvé chci poděkovat eh, paní Gebhardt, že připomněla pokrok, kterého jsme eh, dosáhli eh, díky parlamentu, a to především co se týče ochrany spotřebitele a paní Kephart eh, a všem bych řekl, že pokud jde o finanční služby, tak eh, jedna eh, z velkých mých priorit na rok 2012 je právě ochrana spotřebitele. To uvidíte třeba při revizi směrnice, o kterou zná pan se dobře, ta se týká finančních produktů, která se týká těch společností pro kolektivní investování či která se týká eh, zprostředkování při pojišťovacích produktech. Zde právě ochrana spotřebitelů bude jednou velkou prioritou. A poněvadž hovořím o ochraně spotřebitele a o informovanosti, tak panu Kutasovi bych řekl, stejně i panu Padarovi, panu Šuntisovi, Chuntisovi i panu Tero, pan Padár hovořil o změně. Ano, je to změna, i kulturní změna, bych řekla, protože my se snažíme teď e, tu změnu e, urychlit a je třeba řádně všechny informovat. A banky také se zapojily do těch osvětových akcí a snaží se informovat spotřebitele. A panu Padarovi a paní Kokovič také bych řekl, že ano, je pravda, že věnujeme velkou pozornost eh, aplikaci tohoto nařízení eh, s tím, že eh, budeme dbát na řádnou aplikaci ze strany bank. Mně jde o to, aby systém SEPA byl lépe řízen a zpravován tak, aby spotřebitel Eh, eh, eh, tam našel místo, kterému náleží v tomto systému. A mm, paní Intveld dobře ví, že komise chtěla pracovat rychleji na tom, ale víte, že mm, je to spolupráce tří institucí, komise, rady a parlamentu. Je třeba nalézt tedy kompromis a já myslím, že tento kompromis je vyvážený a dynamický. Má termín rok 2014, jak zde připomněl třeba pan Karas, pro eurozonu. Řekl bych panu Gigoldovi a paní Tikau, že eh, my rychlíme, urychlujeme tu práci na SEPA, ale tady máme ještě další agendy, kterými se zabýváme a kde máme akční plány, to je elektronické obchodování. A říkám paní Tykau, že zde to, to témata jsou extrémně technická a týkají se třeba obchodování přes internet, elektronické fakturace, elektronického podpisu, zabezpečení plateb na internetu a pan Dalí a paní Kres také pracují na těch technických překážkách, abychom eh, usnadnili rozvoj elektronického obchodování. Pan Chuntis hm, se zmínil o jedné věci, a to chápu, vzhledem k těžké situaci, kterou zažívají jeho řečtí spoluobčané. Zde nechci v této fázi eh, o tom teď diskutovat, ale my všichni se musíme snažit, eh, abychom věci napravili. Jenom pane Chuntesi, já si myslím, že vaše země, kterou dobře znám a respektuji, je právě ta země, která by měla mít největší zájem na ekonomické integraci a na těchto lepších platbách. Eh, snadných platbách a eh, je, my musíme mít důvěru eh, v tuto zemi, která se pokusí o, mm, sama vyřešit ty problémy, ale i musíme jí v tom solidárně pomáhat. A když se podíváme na mm, třeba rozvoj cestovního ruchu v Řecku a co to všechno znamená z pohledu plateb, tak já si myslím, že právě proto Řecko by mělo se chtít více integrovat do jednotného trhu. Pan Martin hovořil o e, těch tedy běžných automatizovaných e, platbách, zdali můžeme proto udělat více, pane Martine. Martine, ano, já se o to snažím a proto revidujeme i tu směrnici o platbách a důsledcích těchto plateb. Pan Kozes, ten klade vždycky relevantní otázky e, Eh, eh, eh, to jsou ty multilaterální komise pro směn, pro tedy přezranční obchody a zde některé ty činnosti, které se týkají, nejsou tedy nakloněny spotřebitelům, protože třeba jsou tam různé skryté poplatky a platby, o kterých ani spotřebitel neví a které se to eh, nechtějí řešit, takže, eh, pardon, ty mnohostrané, tedy provize třeba, mm, které se vybírají paušálně, tak eh, mohou být velkým problémem. A proto jsme i zde zavedli to přechodné období. Vy jste zmínil rok 2017 a zde chci říci, že to nebrání tomu a mm, bychom udělali to, co můžeme udělat teď třeba. A to se týká především mm, těch platebních karet, jak vy jste vyjádřil přání. Pan Melcer. Pan Melcer mluvil o nařízení eh, na ochranu spotřebitele a je třeba mm, mm, zvýšit bezpečnost eh, pro spotřebitele, protože to jde ruku v ruce s jejich právy, mm, tak aby třeba mohli po určitou dobu eh, Eh, eh, ten spotřebitel tedy, který provádí tu automatickou platbu, aby mohl si eh, po určitou dobu, kdy by to bylo zablokováno, prověřit všechny ty, všechna ta inkasa, která se budou provádět na jeho účtu, je třeba zabezpečit tyto platby v zájmu spotřebitele. A také jsem pochopil otázku pana Stojanova. To se týkalo jejich domácího případu, eh, tedy eh, těch eh, národních vnitrostátních inkas. Já nevím, provedeme si určitá šetření v tomto. Pan Paška, paní Basesku, pan Silvestry zmínili, že tento návrh znamená velké úspory pro fyzické a právnické osoby, což je pravda. Paní Fašiková hovořila o, to, že, o tom, že to posílí konkurenceschopnost, to má také pravdu. A chci ještě poděkovat panu Karasovi, že zdůraznil přidanou hodnotu. A právě to je mm, mm, to, o co jde, že to přinese přidanou hodnotu vnitřnímu trhu. A zde bych řekl, panu Karasovi a panu Zemkemu, že tento projekt se týká všech zemí eh, v Evropské unii, nejenom zemí eurozóny, ne všech eh, v Evropské unii a nejenom eh, těch, které teď jsou členy eurozóny. A tím bych uzavřel paní předsedkyně a bych ještě jednou chtěl poděkovat paní Esaja za kvalitní zprávu. kyrisky, Dámy a pánové, rozprava k tomuto bodu je ukončena a hlasování se koná zítra ve 12 hodin v poledne. Podle pořádu jednání máme nyní hmm,